odsouhlasena. A podle pravidla 156, tak předseda konference předsedů mě informoval, že eh, že na konferenci předsedů nebyla eh, předložena žádná námitka, pokud jde o návrh eh, výboru TRAN a pokud mm, tedy nikdo nevznese, nevznese eh, námitku, nebo alespoň 40 členů 24 hodin, tak to, o tomto doporučení, toto doporučení se bude považovat za odsouhlasené a bude k dispozici.